Vážení kolegové, můžeme pokračovat. A budeme pokračovat tím, že se vrátíme k bodu číslo 9 z pořadu jednání dopoledne. Zpravodajka Konstance Kryp dostane slovo. Děkuji, pane předsedo. Máme tady první výměnu názoru v naší, našem výboru Jury. Bude to věnováno digitálním platformám, to je velmi důležité téma. My jsme se zatím jen dotkli otázky, definice, role digitálních platform ve všech těch debatách, které předcházely této, takže vidíme, že otázka digitálních platform, to je obrovské téma, které vyvolává celou řadu obav. které souvisí i s dalšími věcmi, které jsme zkoumali tady ve výboru Jury. My máme vydat stanovisko ke zprávě z vlastního podnětu, které společně připravují výbory ITRE a IMCO tento postup zprávy z vlastního podnětu výboru ITRE a IMCO, ke které máme vydat stanovisko, reaguje na to, že v květnu Evropská komise vydala sdělení o výzvách v oblasti digitálních platform. Je zde klíčová otázka zodpovědnosti takzvaných eh, digitálních platform. To je velmi široké téma. Máme tam spoustu možností, spoustu věcí, o kterých bychom měli podiskutovat, ale nemáme moc času ani dnes, ani obecně, protože my máme vydat pouze stanovisko, zatímco zpravodajové výboru IMKO a ITRE chtějí postupovat velmi rychle. Dokonce se rozhodli ještě zkrátit svůj harmonogram, takže máme opravdu velmi málo času. Kromě toho stanovisko je také omezeno. A já vám tedy mohu navrhnout eh, pouze krátký, stručný text, eh, jedna stránka a v té se opravdu mohu pouze dotknout těch základních aspektů debaty. Doufám v každém případě, že se mi podařilo pokrýt ty hlavní body, které jsou důležité pro náš výbor. Nejdříve zde tedy poukazuji na jedno horizontální téma, které bychom chtěli vyjasnit. A to je otázka definice digitálních platform. Definice platform. Tato etapa mně připadá jako zcela zásadní předpoklad, abychom mohli vytvořit užitečnou legislativu. O čem tady hovoříme? Různorodost platform je taková, že je opravdu legitimní snažit se vydat nějakou konkrétní definici, identifikace jak platform, tak tedy aktérů, které chceme pokrýt. Potom je zde otázka odpovědnosti těchto platform. Já jsem se zaměřila znovu v této velmi krátké, v tomto velmi krátkém návrhu stanoviska na věci, které spadají do kompetence našeho výboru jury. A sice odpovědnost z hlediska duševního vlastnictví, jeho uplatňování a také z hlediska obchodního práva, práva Tak Takto tedy ten můj návrh stanoviska podtrhuje myšlenku větší odpovědnosti digitálních platform, které by tedy souviselo s dodržováním práv duševního vlastnictví, ale také v souvislosti s transparentností a lojalitou. To podle mě vyplývá z jejich centrální aktivity dnes a z jejich průmyslové a ekonomické moci na trhu, protože získali opravdu velkou sílu na trhu v porovnání s jinými aktéry. Tento rámec bych tedy navrhla pro naše diskuse a zaměříme se na tyto aspekty, které jsou v centru kompetencí výboru Jury. Pak jsou zde další témata, která se týkají digitálních platform, ale zde myslím, že se můžeme spolehnout na oba příslušné výbory ITRE a IMCO, kteří pojmou celé toto téma v jeho globálnosti. My máme čas odměřený, takže musíme postupovat poměrně rychle, já musím říci, že budeme mít poměrně málo času na pozměňovací návrhy, protože hlasovat se bude také velmi rychle. To znamená, že termín předkládání pozměňovacích návrhů bude někdy na začátku příštího týdne v pondělí 27. března. Jde o to, abychom pracovali společně na tom takovém balíčku, abychom mohli co nejrychleji přijít k hlasování to nás vlastně, k tomu nás tlačí ten kalendář, jímž se řídí oba dva výbory IMCO a ITRE. Hlasovat bychom měli teda 11. 12. čtvrtý. A, takže je to takové trošičku zrychlené řízení, já se za to omlouvám, ale znovu to vyplývá z toho, že je to jen stanovisko k někomu jinému nemohli jsme se tomu vyhnout. Já musím říct, že jsem byla omezená, takže jsem trošičku omezená prostorem. A je mi líto, že jsem tedy nemohla udělat více věcí, takže půjdu cestou pozměňovacích návrhů k mému vlastnímu stanovisku. Ale teď, vážení kolegové, si vás velmi ráda vyslechnu a budu s vámi společně pracovat. Paní Regner? Thank you very much. Děkuji. Přečtu příspěvek eh, paní, paní Koferaty, která tady nemůže být. Om, pana Koferatyho, omlouvám se, pana Koferatyho, který tu nemůže být. Platformy jsou stále více přítomny v životě občanů EU a proto je důležité, že o tom teď konečně diskutují instituce. V podstatě to zasahuje do všech ekonomických a sociálních e, sfér života. Pan Koferaty tu vnímá o tu otázku jako velice širokou, nejsou to jenom ryze právní důvody. Jsou to věci velice důležité. Jde o to, abychom se toho účastnili my jako Evropský parlament, abychom přispěli do rozpravy, jinak tady budou jednotlivá národní řešení, my bychom se měli stačit o to evropské. Aspekty, na něž by se rád soustředil, je, jak jsme již říkali, definice sleduje diskusi ve výboru IMCO a myslí si, že je důležité, aby tady byl obecný rámec, ne nějaký úzký, ale naopak obecný, široký, aby byly definovány ty onlineové platformy. Důležité pro náš výbor je otázka právní spolehlivosti a závazků odpovědnosti je tady také otázka zprostředkovatelů, tomu bychom se měli věnovat u nás ve výboru, pak další aspekty jako zdanění, všechny daňové dopady, nejenom Panama, ale další rozpravy, LuxLeaks, víme, že to je důležitá věc víceméně jde o to požádat platformy, aby se věnovaly všem typům transakcí. A pak samozřejmě výbor pro zaměstnanost, pod, tam je důležité, pan Koferaty zdůrazňuje pracovní podmínky, jsou to potom aspekty související se sociální dimenzí s důrazem na zaměstnance a jejich pracovní podmínky. Další aspekty, které zmiňuje, to jsou všechny ty pozměňovací návrhy, které budou následovat a rádi bychom, aby se o té portabilitě, přenosnosti diskutovalo pro zaměstnance různých platform a také by rád zmínil ochranu zranitelných osob, tedy dětí a v podstatě všech těch, kteří jsou uh, vystaveni vlivům sexismu, rasismu a dalších. Všechny ty platformy vyžadují, aby eh, zranitelné osoby byly chráněny. To znamená velká směsice nejrůznějších záležitostí a samozřejmě těšíme se na plodnou spolupráci. Uh, thank you very much. Děkuji nevidím, že by se vidím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat za návrh zprávy. Ano, opravdu je už to docela staré sdělení z května 2016, to znamená, aby to mělo nějakou přidanou hodnotu, ta probíhající práce v parlamentu, tak bychom se měli soustředit na ty iniciativy komunikace platform tam, kde komise zatím nic nenavrhla. Myslím, že bychom neměli dublovat práci, kterou odvádějí kolegové na těch legislativních dokumentech. Do jisté míry to návrh činí. To je otázka transparentnosti, férových vztahů business to business, interoperabilita, to jsou velice důležité otázky a také bychom rádi se věnovali otázkám eh, přepínání mezi platformami, portability mezi službami, jak zmínila XND. Samozřejmě definice platform, to je jádrem všech těchto rozprav podle mého názoru je to docela zmatečné, protože platforma se někdy používá jako synonymum pro intermediary zprostředkovatele. Tady už máme ale definici v, té, v tom dokumentu o ekonomickém obchodu, to se týká třeba Digital Single Market Reform, pak jsou tady streamingové platformy, Netflix, Spotify, to nejsou zprostředkovatelé, to znamená, je to terminologicky dost matené a myslím si, eh, že by měl vzniknout nějaký rámec, měli bychom být obezřetní Neměli bychom se snažit znovu objevovat kolo, protože to by mohlo vést ke značné právní nejistotě. Samozřejmě směrnice o elektronickém obchodu, ta už poskytuje dost silnou ochranu základních práv a povzbuzuje i inovace, takže v tomto ohledu bych navrhla, a ono by to bylo ožitečné, jako horizontální další krok ze strany komise, navrhnout vyjasnění toho režimu, tady jsou různé různé přístupy k tomu, jak platformy odstraňují závadný obsah. Jsou tady spousty dobrovolných aktivit, o tom není moc přehled. Měli bychom být obezřetní, aby nakonec se neprivatizovalo prosazování práva, aby pak Facebook nezačal rozhodovat o tom, jaký obsah je a jaký není povolen. Máme, musíme dát těm platformám jasné zadání, co musí odstraňovat, jak rychle musí odstraňovat. Musíme dávat lepší informace lidem, kteří o to žádují, žádají, musíme jim říct, jak se k tomu bude přistupovat. Zdá se, že komise se tomu věnuje. My bychom tedy uh, měli se snažit neměnit ten eh, režim. Pan Kavaja? Merci, euh, Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručný. Rád bych řekl paní Le Grip, eh, že Pokud jde o toto stanovisko, tak zcela souhlasíme s body, které jste zde přednesla a s obsahem. Takže z naší strany jasná a jednoznačná podpora. A vzhledem o to, že zde chybí čas, tak vám vlastně nemusím nic dodávat. Prostě souhlasím se vším. Děkuji. Přeje se ještě komise vyjádřit. Prosím. Děkuji. Jsem Provat Agades, DG Connect, Evropské komise. Chtěl bych poděkovat za tento návrh stanoviska, za to, že nám umožňujete promluvit. Promluvím velice stručně. Jen několik připomínek k tomuto návrhu stanoviska. My velice vítáme tu rozpravu ohledně definici a asi, jak sami eh, odhadujete z toho textu eh, sdělení, my sami si klademe otázky ohledně definice v tom dokumentu eh, toho sdělení jsme jaksi při přípravě věnovali čas tomu, co definuje ty platformy a zda je užitečné poskytovat nějakou jednotnou definici platform vzhledem k té různorodosti stávajících platform no a vzhledem také k vývoji v této oblasti. dospěli jsme k závěru, že spíše než poskytnout jednotnou definici platform, že by bylo nápomocnější hovořit o sdílených charakteristikách platform spíše než o nějaké všezahrnující eh, de- definici. A to byl tedy základ, ze kterého jsme vycházeli při naší práci. Jednou z těch sdílených charakteristik je právě multidisciplinární eh, charakter eh, a to zpracování dat. A ještě k těm připomínkám chtěl bych poznamenat, že záměrem tady bylo mít takový zdravý ekosystém a že bychom tu nechtěli hovořit o nějaké pozitivní či negativní roli platform v určitých oblastech tam či onde, ale že je důležitý mít ten zdravý ekosystém a že platformy budou takovým dobrým aktérem, že by tam našli svoji roli. A pak v neposlední řadě ještě eh, ten malý eh, počet tržní eh, kapitalizace u evropských platform. Tam z analýzy vyplynulo, že jenom 4 globální eh, tržní kapitalizace je přičítáno právě evropským platformám a to je určitá slabost, řekneme, té ekonomické, ekonomická slabost. Takže jsou tu určitá opatření, která eh, by měla zajistit ten inovační potenciál v Evropě v rámci tedy jednotného trhu, že se to posílí. A, a ještě ke konkrétnímu textu, k tomu, co navrhuje paní zpravodajka, my Samozřejmě se dále do toho zapojíme i v rámci podrobnější diskuze. Ještě podobně, jak ostatní to tu vyjádřili, ta otázka právduševního vlastnictví Máme tu určité legislativní návrhy na úrovni komise a možná bychom tomu měli věnovat právě v tom kontextu spíše než těch onlineových platform a jednotného digitálního trhu. A tady si také rádi ještě detailněji vyměníme um, informace, pokud by to mělo být pro vás pomocné. Také eh, nás zajímá lépe pochopit ty určité návrhy v oblasti lojalnosti a pak těch um, interfaces. Tady samozřejmě uh, uh, jsme si vyslechli to, co tu nadnesli někteří uh, kolegové. Nyní se tomu komise věnuje, jako to přepínání, portabilita. A, myslím, že se k tomu konkrétně tady někdo vyjádřil. Takže to byly jenom takové menší připomínky z naší strany. Na závěr bych chtěl velice poděkovat paní zpravodajce a my samozřejmě rádi vám zase eh, poskytneme další informace, až se opět setkáme. Předseda, já vám děkuji. Tímto můžeme tedy uzavřít eh, tento bod a budeme pokračovat s bodem číslo 10. To je výměna názoru ohledně pravidel pro výkon autorského práva a tak dále. A slovo má zpravodaj pan Velkem. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, kolegové, po dlouhých konzultacích předložila komise svůj návrh a je tady i návrh nařízení pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a dalších přenos televizních a rozhlasových pořadů. O tom bych s vámi dnes rád diskutoval. Nejdřív k proceduře. Jak IMCO, tak KULT již předložili návrhy svých stanovisek kult eh, se podílí podle článku 54 a hlasování ke stanovisku ITRE nastane pravděpodobně v červnu. Teď na obsahu. Eh, trochu času tomu věnovat budu, i když ne moc, protože pak ještě budou hovořit stínoví zpravodaj. Samozřejmě jsem si vědom kontroverzní, kontroverzní povahy tohoto návrhu, přesto si myslím, že je to důležitý krok. Nařízení podporuje ústřední eh, roli rozhlasových pořadů při získávání informací ze strany veřejnosti, ale tahle funkce v některých zemích je omezována, tím se stěžuje přístup eh, k informacím ze 102 20 kanálů jsou jenom několik málo, jich je přístupných třeba i v Dánsku. To znamená 82% veřejných rozhlasových pořadů a 62 soukromých rozhlasových využívají nějakou formu geoblockingu. CT, ČT1 třeba geoblokuje kompletní program Český, Česká televize první program. Podle mě tedy tento návrh může vést k tomu, že ty neviditelné digitální hranice budou strženy a i v téhle oblasti vznikne jednotný trh. V konzultacích, které jsem zatím prováděl, Eh, se stále spochybňoval účel toho nařízení. Tady bych se k tomu chtěl trošku podrobněji vyjádřit. Nařízení o portabilitě vede k tomu, že placené služby Netflix, Skysnet v budoucnosti budou využitelné napříč hranicemi, ale to platí jenom pro přechodný pohyb. Toto nařízení eh, ří, reguluje jenom případy, kde občané získávají službu navíc a platí za ní. Kázat on, online tam by podle toho občané měli přístup bez ohledu na hranice, tedy lidé, kteří si nemohou dovolit přístup třeba na, na Netflix, má to tedy pro ně sociální dimenzi. Z toho by profitovaly hlavně jazykové menšiny a dalších asi 15 milionů lidí, kteří využívají základní svobody, svobody usazení a života v jiné zemi. Navíc Evropa právě v těch pohraničních oblastech by obživla a lidé, kteří tam žijí, po mém soudu těm nemůžete vysvětlit, proč eh, se starou technologií můžou přijímat televizní program od sousedů a s novými technologiemi nikoliv. Tedy hlavně zprávy, zábavní programy, kultura by se staly více přístupnými a právě v době populistických zpráv by se to postaralo o lepší nabídku informací. Tohle je důležité, ta nabídka a proto Pardon, mohl byste hovořit pomaleji s ohledem na tlumočníky? Děkuji, omlouvám se. Ähm, právě teď v době informační společnosti vnímáme tyto nabídky jako velice důležité to dnes obstarávají především rozhlasové vysílače a nikoli placené služby. A proto tohle nařízení přejímá důležitou kulturní funkci v naší demokratické společnosti. A navíc konstatujeme se mění chování diváků. Stále víc lidí, hlavně mladých, se dívá na televizi online, tedy legislativa musí nějak reagovat, aby držela krok s dobou. O tom jsme dnes hovořili už dopoledne osobně, proto myslím, že je na čase, abychom nezaspali dobu a měli bychom se pokusit už dnes, aby občané měli přístup k digitálním obsanům. Většinou je to možné jenom za poplatek a lidé to také platí. Pro mě by bylo důležité, aby ty peníze nešli do těch obchodních modelů, ale aby bylo možno eh, vlastně legálně ty obsahy získávat a tím potírat pirátské aktivity. V podstatě ten návrh má dvě části. Člástek, část, Článek 2 hovoří o zemi původu. Tam se hovoří o tom, že je třeba respektovat autorská práva té země, odkud se vysílá. Další články 3 a 4 pak hovoří o dalším šíření obsahu. Důležité je znovu zdůraznit, zdůraznit za A smluvní svobodu a za B teritoriální právo a za C že tady není povinnost poskytovat program v jiných zemích. A někdy se říká, tím nezavádíme panevropskou licenci, ale umožňuje to i zjednodušenou verzi. Také je třeba říct jasno, že vzdor té zjednodušené verzi v jedné zemi je třeba respektovat placenou licenci, těch zemích, kde je publikum větší a je možnost pokrýt víc jazykových verzí. Tady bych si ale přál poněkud eh, přesnější formulaci. Závěrem eh, si přeji další, delší aplikaci než jenom online nabídky a s ohledem na tu úzkou časovou souvislost jsem spíš zdrženlivý. Vedlo by to totiž k pevnějšímu právnímu aktu tak eh, rád bych skončil krátkým prohlášením po dlouhém úvodu. Pak budeme ještě diskutovat. Obavy producentů a kreativců, které hůsta zaznívají, beru velmi vážně. Může to mít negativní vliv na eh, kulturní rozmanitost v Evropě, ta tím ale nesmí trpět. Ale zatím nemáme žádné důkazy toho, že rozšíření na oblast online by skutečně narušilo obchodní model těchto skupin, i když zatím zatím jsme takové efekty neviděli a za B existují jazykové bariéry a za C smluvní svoboda platí i nadále. To je vše z mé strany a Těším se na vaše komentáře. Děkuji. Thank you very much, uh, Mrs. Děkuji, paní Reda. Ähm, Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu zpravodajovi. Já jsem příslušná pro stanovisko výboru pro ochranu spotřebitele a jednotný trh a v mnoha bodech eh, to mohu podpořit. Myslím si, že je důležité zdůraznit, že i tenhle návrh je vlastně poměrně váhavým krokem ve směru k přeshraničnímu šíření těchto informací. Komise sice říká, že odstraníme geoblocking, je diskriminační, ale o tom se vlastně už moc nehovoří a mnohé z obav, které které vyjadřují držitelé práv, eh, se vyjadřovali úplně stejně počátkem 90. let proti ZATCAP a ten princip země původu se v praxi nakonec přece jenom docela osvědčil. To pak vedlo k tomu, že třeba jazykové menšiny v pohraničních oblastech úplně samozřejmě mohou získávat informaci ve své mateřštině, ale na internetu to v mnoha případech možné pro ně není. To je v podstatě neférová situace, která nakonec vede k tomu, že mnoha lidem nezbývá vůbec nic jiného, než si získávat ty obsahy ilegální cestou, protože geoblocking právě v případě rozhlasových obsahů, jako jsou zprávy a dokumenty, podstatě nechrání žádný existující trh, protože ty obsahy v jiných zemích vůbec se na trh nedostanou. Takže návrh komise po mém soudu stojí za podporu. K tomu bodu smluvní svobody bych řekla, ano, samozřejmě princip země původu na tom nic nemění, ale přesto si myslím, že by bylo důležité se poučit z té směrnice o kabelu a satelitu. Jak říká komise sama, ostatně smluvní svoboda je, byla achilovou patou této směrnice, tak to je důvod, proč v satelitní oblasti mnohé programy přece jenom nejsou k dispozici přes hranice. A proto by tedy bylo důležité, ujasnit, že smluvní svoboda má své hranice, alespoň tehdy, kdy se dostává do kolize s, se soutěžním právem nebo s nějakou diskriminací s ohledem na místo pobytu či bydliště. Myslím si, že je jasné, že princip země původu reguluje jenom to, které autorské právo je rozhodné. Nadále se to netýká licencí, to je přenecháno licenčním partnerům, ale myslím, že rozhlasy by neměly mít příliš úzký korzet, protože to, co dělají na internetu, má, nemusí mít nutně vztah, bezprostřední vztah k televizním programům. Tady si myslím, že ty online obsahy eh, rozhlasu by měly tedy se tý, souviset s tím principem země původu zhodnocení práv a další vysílání, to si myslím, že tady bychom měli postupovat technologicky neutrálně. Myslím si, že mm, je jedno, jestli se to znova předává nějakou uzavřenou sítí nebo přes internet. Bylo by rozumnější asi rozlišovat, jestli to je či není chláněno heslem. Tedy internetový přenos budou zahrnuty, je důležité proto, že to nařízení o portabilitě, o kterém se budeme bavit zítra, budeme hlasovat, umožní portabilitu jenom tehdy, když ten obsah je e, přenosný v tuzemsku. Tedy pokud e, nezahrneme další vysílání přes internet, tak v podstatě e, ta portabilita zůstane nescela využitá. Ale je důležité mít na paměti, že tohle nařízení vlastně upravuje věci, které částečně už jsou minulost. Mnoho lidí se dneska na televizi už vůbec nekouká, možná pracují s různými video on demand platformami a tak dále. Takže si myslím, že alespoň v případě toho review, toho přeprac, to přepracování v nějaké pozdější době bychom eh, se měli věnovat i těm otázkám platform Video on Demand. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Paní Logrip, prosím, buďte stručná, protože v pět hodin máme slyšení. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji za jeho prezentaci. Ráda bych se teď zaměřila na dva velké články, které se týkají článku Kapsat, to je článek 2, který navrhuje rozšíření uplatňování principu země původu na pomocné služby vysílání rozhlasového a televizního vysílání po internetu. Mohli bychom si říci, že rozšíření uplatňování tohoto principu původu nebo země původu by mohlo rozšířit eh, přístup k obsahům online pro všechny naše spoluobčany. Já se ale domnívám, že to může mít opačný efekt, že by se tím vlastně spochybnil ten zakládající princip teritoriality. Já si myslím, že by to vedlo k destabilizaci, která by se projevila navýšením nákladů na audiovizuální služby, tím pádem by se snížila nabídka a tím pádem by se nám rozpadnul celý ten systém, který vychází z jistého principu, má stabilní financování a tak podobně. Podle nás eh, je to ten princip, na kterém stojí celý tento systém a to je teritorialita. Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž se vyslovilo k těm smluvním klauzulím, které omezují schopnost reagovat na tyto žádosti. Já si myslím, že Dopad této ankety, která je teď vedena na generálním ředitelství, určitě bude mít dopad na naše rozhodnutí. Máme čekat na výsledky této ankety nebo ne. Já myslím, že už bychom teď mohli začít pracovat na článku 2, abychom se mohli zbavit toho strašáka, spochybnění celého systému, rozbití celého systému. Já si myslím, že přepracování článku 2, tak jak je navržen právě v návrhu nařízení, že si nezaslouží podporu frakce EPP. Potom je zde článek 13, to jsou eh, technická opatření, to už máme obsaženo v nařízení kabel satelit roku 1993. Tam jde o retransmisy do uzavřeného kruhu. To mě připadá zajímavé, ale mělo by se to ještě vyjasnit, aby se tím vyjasnily jisté současné tedy právní nejasnosti, pokud jde o placení těch příspěvků. Mám zde pár otázek ohledně jistých ustanovení článku 3. Mám tam ale jisté obecné doporučení k tomuto článku 3, to je podle mě poměrně zajímavé a už teď se těším na pokračování našich diskuzí. Děkuji. Paní Hannibal, prosím, buďte stručná. Děkuji. Děkuji. Já chci pokračovat v diskuzi o teritorialitě. Je nesmírně důležité pro ty, především v audiovizi, kteří produkují programy. Existuje jistá možnost toho předprodeje. Tím pádem oni získávají své investice. A pokud toto zmizí, tak ztratíme spoustu pořadů v celé Evropě, které byly obecně vnímány jako kvalitní. To prostě všechno zmizí, protože mnoho těch pořadů se vyrábí draho a když zde máme tu možnost toho předprodeje, tak eh, se ty peníze získávají předem a tahle možnost už tady nebude. Musíme si uvědomit, že je velmi důležitá pro celý audiovizuální průmysl v Evropě. A pak je zde otázka produkce v anglickém jazyce. Spousta tohoto prodeje předem eh, probíhá právě u těch britských pořadů. A pokud eh, půjdeme na jakékoliv na jakoukoliv panevropskou platformu, tak eh, tam se obávám, že se nám sem eh, dostane více amerických pořadů. Ti budou schopni přijít a koupit si ty licence. Já si myslím, že jistě je dobrá možnost, aby lidé mohli poslouchat v příhraničních oblastech programy v jiném jazyce. Je to důležité i pro audiovizuální budoucnost Evropy. Ale ráda bych také zmínila otázku geoblockingu. To je poměrně obtížná otázka a já si myslím, že je to velmi zásadní pro některé veřejnoprávní poskytovatele, kteří se dostávají do situace, kdy prostě pro ně není kompatibilní, aby byli sledováni mimo svůj členský stát. Klasickým příkladem je BBC, pokud jde o geoblocking, tak tady nejde jen o Spojené království. I další země mohou být ovlivněny, pokud eh, rovnou půjdeme cestou zrušení geoblockingu. Já bych byla ráda, abychom to neproběhli příliš rychle, abychom to následně, náležitým způsobem zvážili. A také probíhá jistý proces a ten musíme vzít v úvahu. Děkuji. Paní Rozier, také prosím stručně. Já budu úplně nejstručnější, pane předsedo, děkuji za slovo. Já chci navázat na to, co říkala kolegyně Mary Hannibal. Máme celý sektor aktivity, tvorby, který spočívá na jisté formě solidarity mezi aktéry, ať už se jedná o producenty, vysílací společnost, umělci nebo umělce. A tady bychom chtěli dosáhnout toho, No tedy princip země původu existuje pro satelit, ale tady jde o eh, vysílání za hranice, které je pořád ještě omezenější v porovnání s pořady, které jsou vysílány online a tam dochází k navyšování spotřeby, takže to není nic eh, okrajového. Tady se jedná skutečně o celou revoluci, úplnou revoluci způsobu, jakým se projednávají právě, jak říkala Marie, Financování audiovizuální tvorby to není věc, eh, ke které dochází nějak jednoduše. To vyžaduje důležité investice, různé mechanismy jsou zde v různých zemích a audiovizuální mechanismy jsou solidární. Pokud eh, se tato tvorba nemůže valorizovat vícekrát než jednou, pouze tedy v té zemi původu, tak to vytvoří nejen nekalou konkurenci s jinými vycílecími společnostmi, ale prostě se nám tím ztratí velká část, která už se vůbec k té tvorbě nevrátí. Máme několik veřejnoprávních vysílacích společností, které šíří jisté specifické informační programy. V tom případě můžeme uplatnit výjimku pro tyto pořady, ale drtivá většina vysílacích společností a producentů audiovizuálních děl je spokojená se současnou situací a nežádá změnu. Takže proč vytvářet problém někde, kde není? To je otázka, která tedy vzniká. A k tomu, co říkala moje kolegyně Constance Le Grip, ta technologická neutralita, aby to vypadalo jako u kabelu, aby v jistých prostředích bylo možno kontrolovat šíření jinými technickými prostředky než je kabel. Proč ne? Já si myslím, že to jsou modely, které jsou vytvořeny proto, aby se usnadnilo přeshraniční vysílání s tím, že budou správně a spravedlivě odměňováni tvůrci. Takže toto rozšíření principu země původu podle mě neodpovídá žádné realitě, neodpovídá to fungování audiovizuální tvorby v současné době. Děkuji. Chce komise velmi stručně reagovat, ano? Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem Vita Jukman z DG Connect a jsem velmi ráda, že mohu říci pár slov. Vzhledem k časovému omezení se zaměřím jen na pár bodů. Poptávka po přeshraničním přístupu k televizním a rozhlasovým pořadům. To je otázka, kterou jsme chtěli řešit a chci také reagovat na ty věci, na které zde upozorňovali poslanci. Pokud o tu poptávku, děkuji za vystoupení zpravodaje, který to tady velmi dobře vyjádřil. Musím také říci, že před dvěma lety máme proveden průzkum, který jasně svědčí, že řada občanů vyjadřuje zájem o to mít přístup k přeshraničním pořadům, takže není to jen otázka expatů a příhraničních komunit, ale spousta Evropanů má zájem o zahraniční vysílání. Ten návrh, který je dnes diskutován, chce reagovat na tuto poptávku Evropanů a abychom dosáhli tohoto cíle, tak chceme spustit podporný mechanismus. A já bych ráda zdůraznila, že to není povinný mechanismus, ale mechanismus, který pomůže vysílacím společnostem dát online takové pořady, jako jsou kulturní, eh, dokumentární, politické debaty, reality shows a tak dále protože podle našich průzkumů to vypadá, že i tento obsah je geoblokován. V tom návrhu zůstává smluvní svoboda a ten návrh je opravdu velmi zaměřený. Zaměřuje se na specifické obsahy, takže to není věc, která by byla uh, nějakým způsobem revoluční, že by to zcela rozbilo způsoby, jakým se financuje a produkuje audiovizuální obsah v Evropě. Takže zde máme úvodní ustanovení, které plně respektuje stávající situaci a výsledkem jsou tedy podpůrná opatření a svoboda, která zůstává zachována, nebudeme řešit eh, ani teritoriální princip eh, práv duševního vlastnictví. Je také důležité zdůraznit, že vysílací společnosti budou eh, mít možnost volně přijímat svá obchodní rozhodnutí, jaká území budou chtít obsluhovat. Několik poslanců se tady zmínilo o problémech s hospodářskou soutěží. Máme zde jeden případ, ke kterému se teď nebudu vyjadřovat konkrétně, jen chci říct si pár obecných poznámek v tomto smyslu. Ráda bych zdůraznila, že navrhované opatření a šetření vychází ve velmi, z velmi specifických a konkrétních faktů a z konkrétních opatření, které musíme velmi dohloubky proskoumat, protože rozhodnutí v oblasti hospodářské soutěže musí vždycky vycházet z faktu a cílem je zajistit, že hospodářská soutěž na vnitřním trhu nebude narušena. Je také důležité říci, že šetření v oblasti hospodářské soutěže žádným způsobem nespochybňuje princip eh, územního licencování. Dívá se pouze na ta smluvní omezení, která se týkají pasivního prodeje, ale žádným způsobem to neomezuje svobodu vysílacích společností rozhodnout se, jaký obsah budou poskytovat jakým spotřebitelům na jakém území. Je také důležité potrhnout, že zákon v oblasti hospodářské soutěže říká, že je nutno zajistit rovné podmínky v případě, kdy se uvádějí na trh nové projekty. Takže komise není jen černobílá, je zde také flexibilita, aby se zhodnotilo, jakým způsobem jsou evropské audiovizuální projekty financovány. Takže abych to zestručnila z našeho hlediska, ten návrh přinese jasné výhody pro Evropu i pro spotřebitele, aniž by rozbil současné mechanismy financování a současný trh a může dále pokračovat bez ohledu na to, jaké případy teď probíhají z hlediska hospodářské soutěže. My se těšíme na další debatu v tomto výboru a v parlamentu a budeme s vámi i nadále rádi spolupracovat. Děkuji. Děkuji vám. Tímto tady můžeme ukončit tento bod. A budeme pokračovat bodem číslo 20, což je společné Eh, zasedání výboru EMPL a Jury. Rád bych tady mezi námi přivítal členy výboru pro zaměstnanost a v první řadě mm, místo předsedkyni výboru EMPL Maritu Ulskok Toto slyšení se bude týkat statutu podniku sociální a solidární ekonomiky. No a vzhledem k tomu, eh, že jsme to trošku protáhli o 15 minut, tímto se tedy omlouvám kolegům z výboru pro zaměstnanost, tak eh, s vaším dovolením tedy se zeptám, zda byste vy chtěl učinit nějaký úvodní projev. Ano, na dvě minutky. V první řadě bych chtěla poděkovat za to, že jste nám umožnili se zúčastnit. Pro nás je důležité spolupracovat s dalšími výbory už jsme na výboru pro zaměstnanost eh, hodně eh, pracovali i dnes a jak je běžné, hovořili jsme na téma nezaměstnanosti, prekérních druhů práce a tomu se často věnujeme a samozřejmě jsme hovořili o tom, jak postupovat, jak to změnit na pracovním trhu, aby lidé dostávali tedy příjem, aby měli práci, na kterou by byli hrdí. No a toto je vlastně součástí toho, o co se snažíme a kde hledáme spojence. Takže nás těší, že výbor Jury si přeje být naším spojencem a projednávat s námi společně ty sociální a solidární podniky. Mnozí členové tohoto parlamentu již mají zkušenosti s tím, jak užitečný je takový eh, druh eh, iniciativ eh, ve prospěch zaměstnanosti, takže společně na to můžeme zapracovat a jsem ráda, že tu máme tady takový, eh, takovou prvotní iniciativu. Rádi si tedy vyslechneme vaše názory z vaší strany o tom, jak kráčet vpřed. Také víme, že existuje eh, skupina, mezi skupina v parlamentu. A to znamená, že je tu celá řada partnerů, aktérů, s kterými můžeme spolupracovat. A jednoduše tedy řečeno, jsme rádi, že jsme tady a prosím, takže pokračujme a těším se na hodnotnou debatu. Eh, I am asked, uh... Byl jsem požádán, abychom eh, tu na minutku přerušili z důvodu technických problémů v tlumočnických kabinách. Takže prosím, poskytněme jim určitý čas, aby se problém vyřešil. Konec.